Takže nyní můžeme přistoupit k hlasování. Budeme hlasovat o zprávě paní Moreira o eh, Mezinárodní studijní skupině pro kaučuk. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní zpráva Taylor, práva cestujících v letecké dopravě. Opět nechám hlasovat o všem jmenovitě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní zpráva Rabkaj na řád, uh, ohledně žádosti na obranu imunity a uh, výsled pana Gmesese, kdo je pro? Pana de Magistrise, kdo je pro? Proti? Ne, ne, tady není plánováno jmenovité hlasování, jde o hlasování zvednutím ruky, takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní Druhá zpráva pana Rabka je opět žádost o ochranu poslanecké imunity. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Vyžádáte o slovo? Přijato, bylo to přijato. Ano, máte slovo. Pan David, vážená paní předsedkyně, Mohla byste pořádat nějakého technika, aby mi přišel opravit hlasovací zařízení, prosím? Děkuji. Dobrá, eh, třetí zpráva pana Rabka je na tež téma. Nechám hlasovat, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Další zpráva pana Rabka je, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Chcete to ověřit? Dobrá, hlasujte, prosím. Takže to, to byla čtvrtá zpráva pana Rabka. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Zpráva Tavareš. Nejprve dávám slovo panu zpravodaj. Kde vás máme? Takže prosím stručně, pane Tavareši. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, právní akt, eh, který dnes přijímáme, se zabývá otázkou života a smrti nejzranitelnějších populačních skupin u nás, uprchlíků. Měl bych být rád, ale nejsem. Trvalo nám dva roky, než jsme tohoto kompromisu dosáhli. Eh, ve smlouvách se mluví o spolurozhodovacím procesu, ale takový ten proces vůbec není. Eh, bez termínu v prvním čtení je to v podstatě spolu nerozhodovací proces. A to bez ohledu na veto u rady. Eh, vážení kolegové z parlamentu, vážení kolegové z rady, jednoduchá meziinstitucionální dohoda by úplně stačila. Skončeme tento proces spolurozhodování a nalezněme si konečně nějaký efektivnější způsob, jak le- dělat legislativu v Evropě. Děkuji. Děkuji, pane Tavareši. Eh, žádné poznací návrhy nebyly předloženy, takže prohlašuji postoje za podle článku 74 našeho nacího řádu. Eh, náš předseda předá toto rozhodnutí předsedovi, společně s předsedou rady, či předsedovi rady. Není zpráva Moreira o komunitárním režimu kontroly vývozu připrav zprostředkování transitu zboží dvojího užití. Žádný návrh na zamítnutí ani návrh nebyly předloženy, takže prohlašuji postoj rady za přijatý. Nyní